Dámy a pánové, milé kolegyně, milí kolegové, všichni vás vítám a zdravím. Máte připomínky k pořadu jednání? Zdá se, že nikoliv já jednu mám a sice je to bod 3, to znamená, bod 3 byl zrušen, návštěva paní komisařky Krlcové, to je známo, musíme ale doplnit bod 3a, tam jde o otázku, kterou jsme již projednali, koordinátoři. Je to otázka, jak eh, budeme rozhodovat v otázce námitky pana Rubiga a pana Svobody. Než eh, o tom rozhodneme, musíme ale dovolit diskusi. Sekretariát včera rozeslal návrh usnesení. Tento materiál máte k dispozici, ale souhlasíte-li, musíme napřed diskutovat o postupu, než eh, pak přistoupíme k samotnému hlasování. Souhlasíte-li, tak bych k tomuto bodu dnešního programu Mr. Rübig ist nicht da, aber Pan Rubik není přítomen, ale právě slyším, že pan kolega Svoboda přítomen je, sedí vzadu, ale je přítomen a tudíž bych mu rád udělil slovo a prosím o vaši pozornost, protože jde o to, zdali toto usnesení dnes schválíme, ano či ne. O tom jsme již jednou hovořili, ale nyní musíme krátce objasnit otázku procedurální. Pane Svobodo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, kolega Rubik je již v letadle, respektive už vystoupil, ale je v autě na cestě sem do parlamentu. Je vždy velmi choulostivá otázka vznášet námitku vůči řízení komitologie, byť formálně vzato komitologie již neexistuje. Ledaže e, z finančních důvodů k tomu máme e, oprávnění. Názor, e, který někteří z nás sdílí a je to otázka, která nás rozdělí, rozděluje. Není to ani v souladu s politickými frakcemi. Takže eh, Jde o to, že v tomto případě komise nemá pravdu jednak eh, z hlediska práva a jednak z hlediska obsahu. Eh, v tomto případě jde o to, že TSO má být kompenzována za um, vedení proudu a um, přepravu proudu elektrického. To se týká těch zemí, um, kudy eh, je ten eh, elektrický eh, proud přepravován a nikoli ty země, které by chtěly, aby byl přepravován přes jejich území. Samozřejmě, že ta že je nutno v nadcházejících letech síť dostatečně eh, rozšířit a proto se domníváme, že ty eh, vyčleněné prostředky z fondu nejsou eh, dostačující. A navíc je problematické, že rozhodnutí komise vychází z velmi vágních e, e, základů a že komise teprve koncem e, letošního roku 2010 chce zadat studii, aby přesně zjistila, jaké budou skutečné oprávněné transmisní nebo přenosové náklady. Nechci tvrdit, že rozhodující argument je ten, že ta částka vyčleněna je příliš nízká, ale rozhodující argument je ten, že základy pro rozhodnutí rozhodování komise jsou nedostačující a proto bychom měli dnes toto usnesení schválit. Měli bychom naléhat na komisi, aby se rychleji dopracovala k příslušným základům nebo příslušnému základu k rozhodování a podle toho pak přijala i kvalifikované rozhodnutí o kompenzačních nákladech pro transmisi neboli TSO to je teda rozhodující, že ten základ pro rozhodnutí je nedostatečný. Pana, paní de Castí. Vážený pane předsedo, pokud budeme hlasovat o tomto tématu, o usnesení, já bych ráda požádala o pět minut, abych mohla mluvit se svou skupinou, protože moje skupina nemohla toto téma probrat. Takže to tak bylo a potřebujeme přinejmenším pět minut. Říkáte mi, že se zde některé skupiny rozhodly o free vote, ale já jako koordinátorka nemohu učinit takové rozhodnutí jménem své skupiny, protože jsme neměli žádnou výměnu názoru. Takže buď hlasování neproběhne, anebo potřebujeme určitý čas, abychom to probrali. Děkuji. Já vám děkuji ten postup vznikl proto, že námitka kolegu Rubigy, Rubiga a Svobody byla vznesena a tak, jak na mm, schůzce koordinátorů jsme to v uplynulém týdnu schválili, tak jsme se dohodli, že sekretariát předloží návrh usnesení a jestliže k tomu chceme něco říci, respektive vznést námitku, tak tak mučíme, musíme učinit dnes, aby se to dostalo v tomto týdnu ještě na plénum, jinak to nelze. A v tom spočívá problém, ale já se domnívám, že nalezneme eh, řešení. Eh, další eh, je pan kolega Turms, který má slovo. Prosím. Já se domnívám, že je důležité, abychom vyslechli k otázkám pana kolegy Svobody také komisi, aby komise měla možnost na to zareagovat a také vysvětlit problematiku těm, kteří nejsou tak na výši problému. Děkuji. Mám zde ještě tři přihlášky do diskuse. Otázka je, mám udělit komisi slovo teď, okamžitě. Paní Ek, paní Madorel a paní Čistřesl se hlásí jako další. Takže máme napřed nechat komisi odpovědět, abychom měli už eh, jaksi eh, jasno o problematiku, o problematice. Takže bych udělil slovo panu O'Brienovi, aby nás stručně uvedl do tématu. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. První věc, kterou bych chtěl říct, je, že tento příběh o kompenzacích je skutečně už tak trochu e, dlouhodobou záležitostí. Poprvé jsme o tom říkali, e, diskutovali někdy v roce 97, jestli se nemýlím. Takže se tady nedá hovořit o tom, že by se něco uspěchalo. Toto je opatření, e, které má nahradit e, poplatky za dovozy a e, vývozy, které narušují v tom, jak jsou teď koncipovány rovnováhu. V roce 2003 vzniklo nařízení o elektřině. Tam se vlastně jednalo o to, že budeme mít účinná transparentní pravidla a že tady vlastně vzniknou i možnosti, jak eh, následně eh, použít pravidel komitologie, tak jak by je komise zavedla. Eh, několik let to platilo dobrovolně a začalo, ta situace začala být neúnosná a prostě nebylo možné dál a dál postupovat cestou dobrovolných dohod a proto komise přišla správně závazným e, textem e, s návrhem takovéhoto textu v roce 2007. E, pak v následujícím roce se věci diskutovali se všemi zúčastněnými stranami v roce 2008 a následně ve stejném roce prostřednictvím tohoto procesu věci postoupily dál v roce 2009 a tyto návrhy co se komitologie týče, byly neformálně předloženy v prosinci a následně pak tedy v březnu loňského roku. Takže dva e, návrhy nakonec e, byly předloženy. Je třeba si uvědomit, že pokud to bude schváleno, tak to vejde v platnost v březnu 2011 a doufáme, že v rámci třetího balíčku, e, legislativního balíčku, vše nahradí nové nařízení. V podstatě jde o to, abychom tady sloučili obě e, nařízení komise, aby e, agentura měla větší e, roli, mohla lépe hodnotit náklady, mohla lépe sledovat e, přes hraniční toky a také vlastně při hodnocení celkových nákladů mohla lépe spolupracovat s národními orgány. V mezidobí samozřejmě agentura funguje, je připravena tento eh, úkol plnit. My jsme vlastně už teď stanovili určité eh, poplatky za eh, pro řešení případných dalších ztrát. Jedná se tedy o 100 milionů a také to je vlastně částka, ke které jsme dospěli se všemi zúčastněnými stranami, včetně TSO zájmy jak komise, tak členských států jsou skutečně zohledněny a plně stojíme za e, tímto krokem, za tímto návrhem, e, protože se opravdu domníváme, že celá ta záležitost už je víc než nazralá k řešení. Děkuji. Děkuji za e, tato upozornění a nyní má slovo paní kolegyně Ek. Děkuji, pane předsedo. Za prvé, domnívám se, že text usnesení by měl být eh, rozdán, skopírován a rozdán členům, tak abychom mohli mít eh, tuto diskusi tak jak to navrhovala paní de Castillo. Já navrhuji, abychom o tom hlasovali a já budu tento návrh podporovat. Děkuji. Takže sekretariát je rozeslal eh, mailem, ale nyní ještě uděláme několik kopií. Paní Madurel má slovo. Velice vám děkuji, pane předsedo. My jsme připraveni přijmout rozhodnutí, my jsme již učinili příslušné konzultace. Náš postoj je ten, který je pro free vote, protože jsou zde právní názory, které eh, jsou pro free vote, ale jsme lehce eh, rozděleni, Myslím si každopádně, že paní de Castillo má pravdu. Koordinátoři diskutovali o určitém návrhu, který měl sekretariat připravit, ale v žádném případě se nehovořilo o hlasování. Proto bych chtěla říci, že potřebujeme více času, abychom mohli probrat tyto otázky. Na druhou stranu chápu, že musíme eh, toto řešení přijmout co nejdříve a v tomto smyslu také chápu, proč na nás pan předseda tlačí. Já jsem řekla na začátku v naší skupině, poté co jsme e, skonzultovali experty a právní službu, takže zde není žádný důvod, abychom byli proti. Každopádně je pravda, že operátoři jsou také e, rozdělení, jsou tam odlišné názory i to samé platí pro naši skupinu. Pro nás je důležité zohlednit, že pokyny komise jsou dočasné Komise musí vypracovat studii, musí vypracovat reálné vyhodnocení nákladů do konce roku 2010. A my bychom chtěli si počkat na tuto definitivní, eh, definitivní hodnocení. Toto je náš postoj, takže naše skupina je pro free vote, ale musíme zohlednit i tyto úvahy. Děkuji, pane předsedo. Pane kolego Čičestre, děkuji, pane předsedo. Eh, samozřejmě eh, nechci přistupovat k věci překotně a pak toho litovat a proto bych navrhoval, abychom přistoupili k hlasování podle pořadu jednání, což eh, nám vyš, získá, nebo tím získáme čas pro konzultaci později takže bychom eh, mohli pak mít eh, diskuse v rámci eh, skupin a teda rozpustit na krátko schůzi a pak se opět sejít a schválit ten návrh. Ale domnívám se, že určitý čas věnovaný diskusím by byl vhodný s tím, že každý pak bude spokojenější ehm, s tím hlasováním nebo teda s přístupem k hlasování. Děkuji. Navrhuji, abychom to udělali dnes dopoledne. Pan Vidal Kvadras. Děkuji, pane předsedo. Toto je záležitost, kdy je obvykle těžké sladit různé postoje ve skupinách, protože je to situace, kdy dochází ke střetu zájmu mezi různými zeměmi. Můžeme zde hovořit o transitních zemích a zemích, které nejsou transitní, ale jsou to země vysílací nebo přijímací tak jak to velice správně uvedla paní de Castillo, lidovci se necházejí ve stejné nebo podobné situaci jako ostatní skupiny. V této skupině panují různé názory. A proto se v současné době nemůžeme vyslovit. Nejprve musí dojít k výměně názorů. Ale rád bych řekl, pane předsedo, že je velmi těžké namítat něco proti dohodě komitologie, pokud jde o postup, protože naše právní služba se vyslovila dosti jasně v tom smyslu, že postup byl správný. Politika se neomezuje pouze na postupy, dále zde existují ještě různé další věci, které do toho zasahují, ale namítat něco proti postupu, to nemá velký smysl. Dále zde musíme zvážit i další aspekty, bez pochyby ano, o tom si právě musíme pohovořit. ale každopádně pokud jde o lidovce, již to řekla naše paní koordinátorka, my potřebujeme se společně nad, tímto tématem zamyslet, než přijmeme nějaké rozhodnutí. Děkuji a slovo má pan Rybich. Děkuji, pane předsedo, a chci se omluvit, ale moje letadlo mělo hodinové spoždění. Myslím, že tady jde o důležitý a principiální případ, protože vidíme, že v důsledku Lisabonské smlouvy eh, získala komitologie nový význam a my jako parlament jsme v podstatě povinováni prověřit, zdali to, o čem komise rozhodla, skutečně odpovídá platnému právu. Já se domnívám, že v tomto případě komise odporuje hlediskům jednotného trhu. Já se domnívám, že potřebujeme jednotný vnitřní trh a není možné, aby přenos byl podroben jiným pravidlům, než když eh, probíhá eh, vnitrozemím eh, jedného, jednoho státu. Já se domnívám, že zejména v okrajových státech, Finsku, Polsku a tak dále, je důležité, aby svůj proud mohli exportovat. Transitní země jsou odkázány na investice a tyto investice se musí vyplácet a tudíž není možné, aby eh, proud protékal bezplatně potrubím. Jinak vznikají vlastně nové eh, zábrany, bariéry a tato hlediska odporují zásadě jednotného trhu. Claude Turmes. Toto je samozřejmě problematika, eh, kde se ozývá řada Rakušanů, protože Rakousko přijde o peníze. Máme také mnoho španělských diskutujících, protože Španělsko získá na návrhu nebo díky návrhu komise. Moje země není ani transitní země, ani velkým vývozcem, ani dovozcem. To znamená, že já v tom nemám bytostný zájem, ale přesto přeze všechno by bych měl dvě připomínky. Přesně to byl můj návrh. Mám teda dvě připomínky. Za prvé, je poněkud podivné, že to potřebujeme nyní, teda, že potřebujeme změnit pravidlo v e, přechodném období, kdy teda ustavujeme ESU, to znamená regulační evropský úřad, e, který skutečně bude povolaný nejlépe, aby předkládal e, lepší údaje. Nevím, proč bychom měli teda pravidla měnit v průběhu průběhu letošního roku. A za druhé se domnívám, že Evropská komise by měla skutečně projevit větší respekt vůči parlamentu. Je-li to Eh, tato problematika skutečně pro ní důležitou, tak měla skutečně věnovat určitý čas, eh, vysvětlit nám, proč to potřebujeme. A to je důvod, proč se domnívám, že bychom měli hlasovat pro usnesení, protože to bude mít zajisté i určitý pedagogický dopad na komisaře a jejich jednání s námi. Děkuji. Dobře, děkuji vám mnohokrát a tím jsme vlastně ten problém popsali. My zde máme procedurální potíž, protože dnes musíme o tom rozhodnout, aby se to dostalo na plénum. Z hlediska časového je to důležité. Na druhou stranu rozumím kolegům, kteří říkají, že potřebujeme ještě čas na diskusi. A v podstatě teda se nabízejí pouze dvě cesty. Buď budeme hlasovat v rámci ta hlasování i o tomto bodu jako druhém, anebo snad bychom mohli zařadit ještě jeden poslední bod jednání a sice další hlasování, kde budeme hlasovat právě o tomto bodu, o této otázce. Jenom nevím přesně odhadnout, v kolik by se toto poslední hlasování konalo. To budete muset dávat pozor, je to trošku riskantní. To to znamená, bylo by eh, pak možné, aby se každý z vás ještě hodinku, dvě zamyslel nad tímto problémem nyní probíraným a, a nebo teda diskutoval s ostatními. Jinou eh, možnost nevidíme. Snad ještě třetí varianta eh, dnes hned odpoledne po obědě ehm, v rychlosti, ehm, ačkoliv teda máme hosta, pana komisaře Tingera, ale to by se také dalo udělat. Pan Svoboda. Pane předsedo, já bych chtěl požádat, abychom stanovili stanovili přesný čas hlasování, tak jak jste to nyní řekl, bez debaty, pouze hlasování. Pak by to mělo být možné. Dobře, tak já opakuji ještě jednou, říká předsedající, opakuji ještě jednou tento návrh, ale prosím, abyste všichni byli přesní. Eh, řekněme, že v 15.00 eh, zařadíme teda nový bod a sice hlasování o tomto problému. V 15.00 hlasujeme. Do té doby si každý může ještě promyslet eh, tuto problematiku a tak dále, ale prosím, abyste se všichni přesně dostavili v 15.00, protože pana komisaře Tingera nemůžeme nechat čekat. Pan Turmes, eh, no to přece trvá jenom 30 vteřin. Ano, ne, takže klidně to tak můžeme učinit. Předsunout teda před vystoupení pana komisaře Tingera toto hlasování. Dobře, takže opakuji, v 15 hodin se koná hlasování o tomto návrhu usnesení. Eh, bude pouze teda hlasování bez diskuse. Paní Madurel, prosím. A ver, eh, señor presidente. Pane předsedo, já chápu, že velké skupiny máme větší problémy, abychom se spojili se všemi, než eh, menší skupiny, které si mohou jednoduše zavolat mezi sebou. Proč to musíme dělat ve tři odpoledne? Nemůže to být na, až na konci odpoledne, nebo alespoň ve čtyři, až budeme mít více času? Není žádný problém, abychom hlasovali po té, co vystoupí pan Ottinger já myslím, že by bylo nejlepší, kdybychom to udělali ještě dnes dopoledne, protože to musí být ještě přeloženo a tak dále. Eh, takže eh, řekněme skutečně v 15 hodin. 15.00 buďte všichni přítomní. Souhlasíte? Děkuji vám mnohokrát. A tím pádem můžeme přistoupit k dalšímu bodu našeho pořadu a sice hlasování o eh, zprávě Marie Badie Kučet. Materiály máte k dispozici, hlasovací kartičky předpokládám také okamžik. A souhlasíte-li, můžeme nyní zahájit hlasování. Wir machen es äh, immer. Jako obvykle budeme postupovat podle hlasovacího seznamu, musíme skutečně být ostražití na případné změny. Takže první je pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní kompromis 1. Kdo je pro? Vteřinku. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Faktická poznámka Daniel Gaspari. Vážený pane předsedo, já se domnívám, že v rámci dnešního hlasování máme jeden drobný problém, totiž sekretariáty e, výboru INTA a ITRE se asi neskoordinovali dostatečně, protože v hlasovacím seznamu chybějí všechny pozměvací návrhy, které vyplývají ze stanovisek výboru INTA. A proto můj dotaz na sekretariát ITRE, jak naložíme s tímto problémem. Opakuji, v hlasovacím seznamu chybí všechny pozměvací názory, návrhy eh, výboru INTA a nemůžeme samozřejmě se eh, nad tím přenést bez eh, zvážení, jak s tím naložíme. Neumím na to odpovědět odpovědět, říká předseda. Předáme tento problém sekretariátu. Gut, Daniel Gaspari, Damen und Herren. Daniele Gaspari, dámy a pánové, sekretariát mi sdělil, že dnes poprvé obdrželi stanovisko výboru. To stanovisko bylo přetištěno, je k dispozici všem což znamená, že teda formálně e, jsou e, náležitosti splněny, ale samozřejmě nyní nebudete schopni to přiřadit e, k tomu hlasovacímu seznamu. Ta kritika je tudíž oprávněná. Otázkou je ale, kdo nese odpovědnost. To nejsem schopen zodpovědět, ani na to nemám vůbec chuť momentálně. Podklady jsou k dispozici, ale ne, nemohly být zapracovány, protože byly dodány dnes ráno. Takže buď tak to budeme pracovat, anebo zrušíme hlasování. Máte někdo nám námitky proti hlasování? Pokud ano, tak oddálíme hlasování, pokud ne, tak budeme pokračovat. A e, prosím e, všechny, abyste teda nahlíželi do, té písem, do toho písemného stanoviska, byť je to teda drzost. Pan Ehler, jestliže bereme vážně práci ve výborech, tak nejsem schopen e, hlasovat o jednotlivých bodech bez nahlédnutí stanovisek výboru. Děkuji. Klur Turmes. Já si myslím, že pokud sekretariát INTA se nezorganizoval tak, abychom ty věci od nich dostali včas, tak bychom to neměli eh, prostě eh, protahovat. Eh, pokud nemůžeme hlasovat, záleží každopádně na vašem rozhodnutí, pane předsedo. Pokud řeknete, že budeme hlasovat, tak budeme hlasovat. Dobře, tak to zkrátíme, pane kolego Chaci Makakis. Eh, je to eh, eh, velmi rychle. Oni to přece můžou ještě jednou přednést v plénu. Tím pádem ty návrhy nejsou ztraceny, ale hlasování bychom neměli oddalovat. Dobře, říká předseda. Takže většinový názor je respektive část eh, eh, se domnívá eh, oddálit hlasování, druhá část se domnívá neoddálit a proto hlasujeme. Kdo je pro oddálení dnešního hlasování? Prosím, zvedněte ruku. Kdo chce, abychom oddálili? Kdo je proti oddálení dnešního hlasování? Děkuji, zdrželi se tím pádem můžeme pracovat dál. Je to politování hodné a e, prosím, abychom se snažili to napravit ještě v plénu. Takže kompromis 1 je schválen a tím se dostáváme k Jury 1. Kdo je pro Jury 1? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Dostáváme se k návrhu 47. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit eh, elektronicky, hlasování je zahájeno. Prosím, zahajujeme hlasování. Ne, zdá se, že to nefunguje. Mohl by nám někdo pomoci s obsluhou zařízení? Zjevně to neumí každý. Asi je na to zapotřebí školení. Takže už to funguje. Je, zahajujeme hlasování. Yes. Vote is closed. Děkuji, končím hlasování. A výsledek je 25 pro. Schváleno. Schváleno. Paní kolegyně Ek se hlásí. Prosíme do mikrofonu. Ano, displej nám nefunguje. Padesát pět až padesát dva respektive eh, poměr hlasů je 55 a 25. Promiňte, nejsem schopen eh, mm, pochopit tento eh, výsledek hlasování. Zopakujeme to ještě jednou, možná, že bude ten výsledek, výsledek věrohodnější. Takže zahajuji hlasování a jsem celý zmatený. Dobře, končíme a 24. Takže schváleno. Nyní 49 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 50 pro, proti, zdrželi se schváleno. 51 pro, proti, zdrželi se schváleno. 52 ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se schváleno. Odpadá, odpadá, odpadá. 56. Ano? Fifty. 56. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 57. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis číslo 2. Pro, proti, zdrželi se schváleno. Jury 12. Pro, proti, zdrželi se schváleno. 60 pro,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 rovněž schváleno, 70 kontrola, takže prověříme 69, zahajuji hlasování elektronicky, končím hlasování a výsledek je schváleno. 70 pro, proti, smím to zopakovat, 70 ještě jednou, pro, proti, zdržení, schváleno. 71 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Další odpadají. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, ne, promiňte, opravuje se předseda 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Bod 3 IMKO, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jury 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jury 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 78 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 Jury pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 6, pro, proti, zdrželi se, schváleno. 89 pro, proti, zdrželi se, rovněž schváleno. 88 88 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 8 imko pro, proti, zdrželi se schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se rovněž schváleno. 94 ro, schválen, pa, promiňte, pro, proti, zdrželi se schváleno. 95 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jury 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 96. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 97. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 8. Pro? Proti? Zdrželi se? schváleno. 101 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 102 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jury 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se schváleno. 115 pro, proti, zdrželi se schváleno. 116 pro, proti, zdrželi se schváleno. 117 pro, proti, zdrželi se elektronické prověření. Takže 117. Ještě jednou zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dva z EPP navíc. Takže končím hlasování a schváleno. Sto osmnáct, sto osmnáct pro, proti, po, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro. Ne, kompromis 12 padá. Ne, kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. A nyní odpadá eh, mnoho návrhů a dostáváme se ke 125 pro, proti. Takže opakuji, 125 ještě jednou pro, proti, zdrželi se, schváleno. 127 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 129 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 132 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 133 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 imko pro, proti, zdrželi se, schváleno. Paní Kochmerin. Promiňte, já se musím ještě vrátit k 118, protože 88 byla schválena a tudíž bychom měli bývali hlasovat i o 119 to, že nemusíme hlasovat, se týká následujícího pozměňovacího návrhu 4 IMKA. Takže ano, máte pravdu ale pouze druhá část, ale přesto máte pravdu. Tak dobře, že někdo dává pozor. Mm, takže ještě jednou se musíme vrátit. Pozněvací návrh paní Kochmerin 119, druhá část. O tom musíme hlasovat. Kdo souhlasí? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo si nestěžuje. Přijato. Čtrnáctka. Imko. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže k pro, proti, zdržel se, přijato. A teď imko, pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka imko, pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyřka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čty, třináctka, kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. Osmička pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme osmičku elektronicky, zahajuji hlasování. Takže hlasujeme o osmičce, končím hlasování a tento text je zamítnut. Devítka pro, proti, zdržel se, přijato. A teď dál pro, proti,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 Končím hlasování. Přijato. 22 pro, proti, zdržel se, přijato 23 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 e, proti, zdržel se, přijato. E, žiry e, pro, proti, zdržel se, přijato. 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 kompromis pro, proti, zdržel se, přijato. de Jury, pro, proti, zdržel se, přijato. 32, pro, proti, zdržel se, přijato. 33, pro, proti, zdržel se, elektronicky 33, nebylo to jednoznačné, zahajuji hlasování ke 33. Končím hlasování. Zamítnuto. B. Jury, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? 34 přijato, 34 pro, proti, zdržel se přijato 35 pro, proti, zdržel se přijato 36 pro, proti, zdržel se přijato 37 pro, proti, přijato 38 pro, proti, zdržel se přijato 39 pro, proti, zamítnuto 40, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A teď celý text, takto pozměněný, elektronicky. Konečné hlasování k tomuto textu zahajuji hlasování. Končím hlasování. Text je přijat jednomyslně. Výborně. A teď jednička ještě. Pozměňovací návrh jedna. Pro, proti, zdržel se přijato. Dvojka pro, proti, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se přijato konečné hlasování návrhu usnesení elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže jednomyslné hlasování. Blahopřeji zpravodajovi návrh usnesení, takto pozměněný je tedy ještě předmětem hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování, k návrhu usnesení, tak jak byla pozměněna. Končím hlasování. A i toto hlasování je jednomyslné. Výborně, děkuji. Tento bod jsme tedy vyřídili. A můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. Nezapomeňte, že v 15 hodin dnes budeme opět hlasovat, takže prosím všechny, aby byli dochvilní. Dostáváme se k bodu 5 pořadu jednání. A tento bod se týká dotvoření vnitřního trhu pro elektronický obchod. Všechny, kteří chtějí teď diskutovat, prosím, aby tak činili mimo zasedací sál. Vím, že některý mají, někteří mají tu neodolatelnou touhu diskutovat a prosím, aby tak učinili mimo tyto stěny, protože eh, řada dalších chce poslouchat průběh naší schůze. Máme před sebou návrh stanoviska kolegy Cukalase, dám mu teď tedy slovo. A ještě jednou vás všechny vyzývám, abyste byli laskavě potichu. Slovo má pan Cukalas. Well, e-commerce is a key to... Elektronický obchod je klíčovým trhem v 21. století a rozvoj elektronického obchodu je klíčovou, eh, klíčovým předpokladem pro rozvoj digitálního eh, trhu v Evropské unii a rovněž může hrát důležitou roli při dokončení vnitřního trhu a eh, samozřejmě umožňuje nějakým pětistům milionům spotřebitelů, aby své E, zboží e, mohli porovnávat, aby si mohli maximálně kvalitně vybrat. Dovedeme e, ještě si představit, že celková částka, kterou představuje, je nějakých 140 miliard eur. Elektronický obchod se v podstatě rozšiřuje, ale bohužel vnitrounijní je stále ještě pozadu v letech 2003-2008 eh, je počet spotřebitelů v Evropské unii eh, kteří si koupili alespoň jeden eh, produkt elektronickou cestou z 27 na 30 1,50 procent maloobchodníků v Evropské unii poskytuje možnost nákupu elektronickou cestou, ale pouze 21% v současné době vede e, přeshraniční transakce, e, což je snížení oproti 27% e, v roce 2006. Eh, evropští spotřebitelé nicméně vydávají více času na to, aby věci porovnávali eh, přes internet, eh, vybírali si optimální zboží a elektronický obchod má skutečně obrovský potenciál doplnit ještě ten vnitrounijní trh o další položky, ale E, zatím tedy zůstávají určité překážky. E, ten e, trh je fragmentovaný a odpovídá vnitro, mezi státním hranicím. V podstatě Tady se teď jedná o virtuální trh pro evropské maloobchodní řetězce a webové servery a Eh, počítače eh, eh, jsou vlastně původem z Číny, software pochází ze Spojených států a úvěrové karty a platební systémy jsou vlastně také řízeny eh, s eh, firmami ze Spojených států a softwarovými firmami, které mají také povětšinou sídlo ve Spojených státech. Eh, takže jediné, co tam má evropský prvek, jsou soubory evropských pravidel, daní a nařízení. Je třeba ještě více sjednotit a zjednodušit elektronický

Eh, obchod uvnitř Evropské unie. Nechci tady znít eh, ochranářsky, ale musíme nalézt eh, určitý rámec pro přeshraniční elektronický obchod, který by byl mnohem jednodušší, než je tomu v současné době, aby stovky tisíc malých a středních podniků, které představují obrovský potenciál v Evropské unii, mohly se plně rozvinout a poskytnout náležité hodnoty evropským spotřebitelům objem transakcí e, pro nějaké 300 e, pro nějakých 350 tisíc evropských malých a středních eh, podniků jsou obrovské. Jde o to, aby se ještě eh, více usnadnily transakce online a poskytovaly eh, služby kvalitnějším způsobem, než tomu umožňuje stávající rámec pro přeshraniční transakce. Naším cílem by mělo být vytvořit jednoduché, efektivní a bezpečnostní Eh, podmínky pro eh, skutečně kvalitní elektronický rámec, tak aby se eh, ty transakce vzájemně výhodné mohly lépe realizovat. Eh, vývoj přeshraničního elektronického obchodu eh, je velice dobře dokumentován komisí. Předchozí komisařka eh, se tímto, <clears throat> touto oblastí zabývala velice důkladně. Komise také přišla s příslušným sdělením, zohlednila i E, požadavky jednotlivých zúčastněných stran, které se shodly na tom, že je třeba prosadit určité konkrétní změny. Evropská unie má ve svém arzenálu několik nástrojů, které by mohly na pomoc e, například směrnice o službách, směrnice o nekalých obchodních postupech, směrnice o právech spotřebitelů. Samozřejmě problémem s Evropskou unii, e, problémem s Evropskou unii tkví v tom, jako obvykle, že těch nástrojů je možná příliš mnoho. Teď je třeba opravdu překonat eh, ty bariéry a rozvinout efektivní politiku, efektivní postup tak, aby vznikl jednotný digitální trh pro Evropu. Eh, protože digitální svět eh, je něco, co je o několik řádů rychlejší. Evropský eh, elektronický obchod je skutečně eh, velice významný i pro další rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví v Evropě a proto bychom se měli soustředit na jeho prosazování. A doufám, že tady zazní celá řada užitečných návrhů od kolegyň a kolegů, tak abychom měli soudržný, eh, vyvážený a skutečně účinný typ stanoviska. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a jako první se hlásí pan kolega Enčů. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem stínový zpravodaj a e, proto bych chtěl uvítat tuto zprávu jménem své frakce. Pan Cukalas se velmi snažil o dobrou spolupráci s námi při zpracovávání tohoto stanoviska a také jsme dobře spolupracovali s výborem IMCO. Komise ve svém sdělení poukazuje na jeden z velkých problémů a překážek v rámci přeshraničního elektronického obchodu. Jde o nedostatečnou harmonizaci eh, příslušných národních předpisů, zejména v oblasti ochrany spotřebitelů, hlaso, eh, eh, ohlašování DPH, dále různých poplatků a tak dále, což vede k omezení elektronického obchodu. To znamená, znamená, že ve vztahu k určitým e, členským státům vůbec tento obchod neexistuje, což opět vede k blokaci jednotného vnitřního trhu. Tyto problémy je nutno odstranit a to se eh, stane možná i díky avizovanému návrhu eh, komise, návrhu, návrhu směrnice na téma ochrany spotřebitelů. Chci potrhnout, že v zásadě eh, se zprávou pana Cukalase a také příslušného výboru souhlasím. Jde o to, aby článek 20 odstavec 2 směrnice o službách nalezl uplatnění, protože členské státy je nutno vyzvat, aby od odstranili diskriminaci obchodníků. To znamená, že by již nemělo být přípustné, aby spotřebitelé podle místa pobytu, bydliště nebo místa poskytování služeb zaznamenávali různé zacházení. Měla by existovat možnost one stop, to znamená e, existence jedné přepážky, kde budou vlastně veškeré e, transakce e, realizovány. A to z toho důvodu, aby vlastně ohlášení hlašování a povinnost to hlašování DPH eh, byla usnadněna. Navíc se domnívám, že eh, bychom měli toto téma uchopit poněkud šířej. To znamená, eh, že země původu musí eh, převzít registraci obchodníků, těch obchodníků, kteří usilují o přeshraniční obchodní styk a současně je nutno nalézt tu nejlepší možnost propojení mezi jednotlivými notifikačními nebo registračními úřady členských států a s tím jdou ruku v ruce také harmonizační opatření obchodníků, kteří chtějí provozovat přeshraniční elektronický obchod, tak, aby vznikl jednotný právní rámec také pro registraci obchodníků. Současně se domnívám, že Komise by měla též stanovit určité společné standardy a pak také prověřovat jejich dodržování při přeshraničním obchodním styku. Například obchodníci by svým zákazníkům eh, měli dát k dispozici možnosti a prostředky, aby měli přímý a bezplatný přístup k informacím, jako například jménu dodavatele, eh, registračnímu číslu dodavatele anebo jiným aspektům, které mm, usnadňují identifikaci obchodníka. V této souvislosti jde též o um, jazyk, jehož má být užívano, a sice anglicky, francouzsky a německy nad rámec um, řeči příslušné země. Uh, obchodníci potřebují také povolení Eh, k účasti na elektronickém obchodním styku. To znamená, že na svých webových stránkách musí uvést všechna registrační čísla. A tím bude daná možnost získat důvěru a zvýšit důvěru eh, zákazníků v služby a vůbec obchodní transakce nabízené těmito um, provozovateli. Pokud jde o platbu DPH eh, v rámci přeshraničního elektronického obchodního styku, tak bych chtěl požádat komisi, aby se pokusila též o harmonizaci DPH na evropské úrovni a sice pouze ve vztahu k elektronickému obchodnímu styku, tak aby eh, s tím v souladu eh, rostla důvěra zákazníků v online platební systémy tím pádem bychom se měli také eh, shodnout na jednotných standardech, které eh, musíme rozšiřovat. Jsou to standardy, které se budou týkat eh, kreditních i debetních karet. Tak abychom důvěru zákazníků v online platební systémy zvýšili. A s tím souvisí také validační eh, procedury pro eh, platební online platební postupy, které dosud jsou akceptovány platebními eh, společnostmi, ale musí být akceptovány také obchodníky. To znamená, potřebujeme společný rámec pro ochranu osobních dat, dále pro odbourávání diskriminačních praktik ze strany provozovatelů kreditních a debetních platebních karet identifikační eh, řízení v rámci plateb kreditními a debetními kartami musí být usnadněno a sice ve všech aspektech přeshraničního elektronického obchodního styku. Mám například na mysli verifikační eh, konání, která, nebo řízení, která nabízí eh, Visa Card nebo Mastercard. Jestliže dva hospodářské subjekty vstupují do obchodního kontaktu, platí mnohdy s pomocí mezinárodních eh, platebních karet, protože v jejich příslušných zemích ještě odpovídající mechanismy neexistují. Dále k poplatkům ty eh, činí 0,2%, například v případě transakce Visa kartou. To ale není dostačující tváří tvář rozvojovému potenciálu udržitelného hospodářství. Eh, společnost Visa je jedním z koncernů, jenž zaznamenal velké zisky, zatímco evropští obchodní Obchodníci a spotřebitelé bojují o přežití. Já se domnívám za těchto podmínek, že je absolutně nutné, aby Evropská unie vyvinula systém pro transakce bankovními platebními kartami. Pro komise musí společně s Evropskou centrální bankou hledat prostředky a způsoby, aby zde na evropské úrovni eh, zavedla obdobný systém jako společnost Visa a Mastercard. Jinak Evropa nebude interna, mezinárodně viděno konkurenceschopnou, pokud je o platební nástroje. A navíc se domnívám, že potřebujeme specifický evropský systém online plateb. Já souhlasím s tím, abychom zavedli eh, provozní řízení pro online platby, ale současně mám za to, že musíme zohlednit ehm, určitou svobodu mínění ehm, obchodníků. Oni sami si musí rozhodovat, jak provozovat online reklamy, což povede i k větší konkurenci mezi obchodníky. Na pozadí hospodářské krize se domnívám, že Eh, vývoj evropského jednotného trhu v rámci elektronického obchodního styku je šancí, je jedinečnou možností ehm, pro opětovné nastartování hospodářství, je to možnost, eh, kterou by se, eh, které by se Evropská unie měla skutečně eh, ujmout s velkou dávkou odpovědností. Také bych chtěl navrhnout Evropské komisi, aby vypracovala plán k rozvoji elektronických eh, elektronického obchodního styku a aby bylo tež zohledněno v jakých obtížných situacích se mohou určití spotřebitelé nalézat. Například eh, hardware i software by eh, mohly být mnohem přístupnější prostřednictvím internetu. Takže takhle zní můj návrh. Já si myslím, že celý eh, tento návrh je velice důležitý a že komise vezme skutečně v potaz naše připomínky a také prosadí víc elektronický obchod. Očekávám i vaše připomínky, včetně kritických postřehů a také se těším na příspěvek zástupce komise. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo paní Kochmerin. Děkuji, paní, pane předsedo, už bylo řečeno mnohé a proto se pokusím to omezit na několik málo bodů. Za prvé je, myslím, nejvyšší čas, abychom se opět věnovali tématu e-commerce, protože mm, původní směrnice je již velice zastarala, už komise dávno měla a sice každým rokem předkládat aktualizovanou zprávu, to se nestalo a proto je dobře, že to my nyní popoháníme kupředu a je nutno také změnit pravidla, protože se mnohé změnilo, už jenom v té zemi, kterou nejlépe znám, v Německu v letech 2001 až 2009 se počet osob, které eh, provozují obchodní činnosti online z dvě eh, celé 9 milionů na 32 milionů se toto číslo zvýšilo, tak znamená, že se teda z několika násobilo a mm, musíme tudíž prověřit celou řadu pravidel, která mm, umožňují, aby ti, kteří obchodují v internetu, nebyli diskriminováni vůči těm, kteří nakupují nebo realizují obchodní transakce přímo v kamenných obchodech. A proto je, myslím, důležité, abychom vycházeli z právního rovného postavení mezi obchodem online a obchodem v teda běžných kamenných eh, prodejnách a abychom skutečně zajistili propojení, že pouze to může být v internetu obchodováno a ten může v internetu prodávat nebo na internetu prodávat, kdo má i někde obchod. To znamená, že teda tento předpoklad, domnívám se, pochází z věku, kde platili zcela jiné zásady. E, to už nemá existovat. To znamená, že zákazníci díky lepší nabídce a transparentnějším cenám mají mít i lepší přístup k obchodování online a obchodníci mají mít postavení naroveň ve svých právech s těmi, eh, kteří um, provozují kamenné prodejny a měli bychom teda vybídnout komisi k předložení aktualizované úpravy a to co nejdříve. Děkuji. Děkuji vám. A dalším řečníkem je pan David Mayer za komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, budu stručný. Chci eh, poděkovat eh, navrhovateli i stínovým navrhovatelům za velice nápomocné a konstruktivní připomínky. Podle našeho názoru se jedná o velice komplexní eh, problém. Lidé se tady zmínili o různých překážkách v oblasti ochrany eh, těch eh, IT systémů, DPH roztříštěnosti pravidel. Je to komplexní otázka, nicméně se jedná v podstatě o velice jednoduchou otázku pro evropské spotřebitele. Když jsme to studovali podrobně, tak jsme zjistili, že v 55 a 50 případů by spotřebitelé mohli uspořit eh, dokonce 10 a někdy i více, pokud eh, nakoupí eh, v přeshraničním elektronickém systému a to včetně toho, že se do toho započítají i náklady na poštovné ale v 60% eh, případů se spotřebitelé eh, dostali do úzkých, protože je firmy odmítly zásobit a to má samozřejmě velké důsledky na eh, intenzitu hospodářské soutěže, jak v každém členském státu, ale především v těch menších členských státech, protože pokud si něco nemůžete koupit tímto způsobem přes hraničním elektronickým obchodem, tak to vlastně znamená, že to v těch malých jiných členských státech nemůžete si opatřit vůbec. My chceme, aby se našim občanům eh, dostalo všech práv, aby eh, se jim situace usnadnila, takže eh, tady to musíme řešit, i když, jak jsem se již vyjádřil, jedná se o komplexní a složitou záležitost. A pak je tady ještě jedna věc. Malé a střední podniky třeba vyrábějí něco, o co není na národní úrovni až tak velký zájem, ale napříč Evropskou unii by ta poptávka mohla být a v řadě případů je dostatečná na to, aby se ta výroba udržela. Takže malé a střední podniky mají bytostný zájem na tom, aby se elektronický obchod zjednodušil a e, zaktivnil. Takže my e, budeme sledovat e, také vývoj ve výboru IMCO a už teď vidíme z těch názorů, že věci jdou správným směrem. Děkuji za pozornost. Děkuji. Myslím, že se hlásil kolega Henen, tak prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, abych tu diskuzi nějak nezbržďoval, ale my tu otázku vlastně klademe obráceně proč vlastně se eh, ten internetový přeshraniční obchod, eh, proč se mu nedaří, eh, proč se zároveň uvnitř státu jemu daří. No je to prostě proto, že dochází k těm negativním případům. Ve Francii e, a v Belgii jsou e, nápisy v tom smyslu, e, že úvěrový obchod je zabit těmi, kteří ho prostě provádějí nekalým způsobem. A to je ten pravý důvod, proč se nedaří přeshraničnímu obchodu. Děkuji vám a e, zatím se nikdo další nepřihlásil. Chci ještě oznámit, že uzávěrka pro pozměvací návrhy je ve čtvrtek 12. května ve 12 hodin. Na tom se kolegové zhodli. Myslím, že proti tomu nikdo nevznesl námitku. Takže tím pádem je tento bod uzavřen. A nyní k bodu 6, řízení internetu, další kroky. E, kolega Sosa Wagner je naším zpravodajem a Máme v této souvislosti jeden drobný technický problém, totiž avizovaná videokonference s expertem Ehm, byla problematická, jednak byl problém s překlady a pak se objevily technické problémy. Prostě tato videokonference dnes není proveditelná. Přesto, pane kolego, bychom měli alespoň vám eh, vytvořit prostor, abyste se mohl projevit a samozřejmě, abychom mohli o tom diskutovat a uvidíme později, jak vyřešíme eh, ten příspěvek eh, experta prostřednictvím videokonference. To vyřešíme později, ale nyní má máte slovo vy, pane Sosa Wagner, prosím. Já vám velice děkuji, pane předsedo. Pro mě je to velké zadostiučení, že zde můžeme uvítat osoby, které jsou experti, odborníci na řízení internetu. Toto je téma mé zprávy. V daném okamžiku Všichni kolegové, všichni poslanci již mají k dispozici text usnesení. A proto se s ním mohli seznámit, protože již byl rozdán před několika dny ve všech oficiálních jazycích Evropské unie. Takže v daném okamžiku, já to chápu tak, pokud by tedy pan předseda nic namítal, že bychom si měli vyslechnout právě odborníky v pořadí, v jakém to udává předsednictví. Máme určitý problém s vystoupením pomocí videokonference, ale pokud tedy není možné se s ním spojit pomocí videokonference, no tak se s ním nespojíme. Ostatní odborníci jsou zde a já si myslím, že nyní je vhodné si je vyslechnout, pane předsedo, podle toho pořadí, které vy stanovíte. Děkuji. Äh, Dobře, takže nyní můžeme požádat dámy a pány odborníky o příspěvky. Pokud to vidím správně, tak prvním je pan Frederik Dong. Pane Donku, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Vážené eh, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, je pro mě velkou ctí, že můžu přispět k práci výboru ITRE, eh, především v této důležité problematice. Internet Governance, což je klíčovou záležitostí pro společnost a myslím si, že my můžeme opravdu přispět eh, značnou zkušeností, protože jsme byli zapojeni do celé řady obdobných projektů na místní, regionální i internacionální eh, úrovni. Nejprve eh, chci říct, jak my vnímáme ten internetový model a internetový ekosystém, protože si myslíme si, že tyto dva pojmy jsou opravdu velice důležité propojeny a měly by být eh, klíčovými pojmy eh, v této oblasti. Genius eh, internetu tkví v jeho decentralizované architektuře, což samozřejmě zvětšuje možnosti pro jednotlivého uživatele, samostatného uživatele, aby si vytvářel či užíval jednotlivé softwarové a hardwarové možnosti. Celkově je také E, stejného významu struktura e, a ta do značné míry je e, odrazem technické architektury a její otevřenosti, transparentnosti, což jsou samozřejmě nedílné součásti rozvoje internetu. My tomu říkáme internetový model rozvoje a je to nejenom důležité pro internet jako takový, ale my jsme hluboce přesvědčeni, že má nedozírný význam pro další e, činnosti, e, včetně e, zprávy vedení a institucionálních změn. To je mimochodem již velmi znatelné na úrovni OSN. IGF je vlastně prostředkem pro otevřený dialog tak, aby se mohli rozvíjet eh, výzkumy v celé řadě oblastí a, eh, a zjišťovat eh, věci způsobem, které, který dříve nebyl možný. Toto je jedinečné fórum, kde vlastně e, všechny zúčastněné strany mohou věci zkoumat e, na stejném základě jako sobě rovné subjekty. E, hodnota modelu byla také jasně uznána OECD, který se také snažuje o decentrali- snaží o decentralizovanější přístup a o aktivní účast jednotlivých aktérů. Je tady celá řada eh, příkladů eh, sítí eh, pro takzvanou e-vládnutí, elektronické vládnutí e-governance, a my se domníváme, že je opravdu zásadní tyto modely a instituce pomocí internetových modelů měnit. Co to vlastně internetový model je? Internet je sítí desítek tisíc jednotlivých sítí, které jsou obrovsky odolné a obrovsky daleko dosahující. Funguje díky spolupráci eh, mnoha organizací s různým pozadím. Jsou to výzkumní pracovníci, jsou to příslušníci akademické obce, jsou to představitelé občanské společnosti, nejrůznějších eh, institucí a spolků. Rozvoj eh, internetu je eh, založen na otevřených normách, které jsou široce a zdarma poskytovány. A v neposlední řadě internetové modely také vycházejí z podpory e, klíčových e, principů, e, které umožňují globální rozvoj Eh, úspěšných a často překvapujících aplikací. Jednoduše řečeno, internetový model je robustní systém, jehož hodnota je mnohem větší než pouhý součet jeho jednotlivých součástí. A eh, některé zásadní příklady takovéhoto úspěšného modelu najdete v internetových ekosystémech u organizací, které ho používají, ze kterých se skládá. A to se dostávám dostáváme k druhé části. Co to vlastně je ten internetový ekosystém? Je to eh, výraz, který eh, představuje vlastně to prostředí organizací a společenství, které společně eh, spravují rozvoj technologií a infrastruktur, ze kterých se globální internet sestává. Tyto organizace vystáv, zastávají společné hodnoty pro tento široce koncipovaný transparentní rozvoj. Takže organizace, do kterých spadá eh, ten, eh, nebo ze kterých se sestává tento ekosystém, eh, jsou tedy nejprve inženýrské task force a konzultanční firmy. Pak samozřejmě je tam ještě zařazen ICANN, což jsou regionální, a dále regionální internetové registry a také registry na úrovni jednotlivých státních eh, orgánů. Pak jsou tady eh, například firmy, které poskytují domény, služby, jsou to operátoři a jsou to také ti, kteří spravují výměna fóra. Za čtvrté jsou tam jednotlivci a organizace, které používají internet k vzájemné komunikaci a které se také podílejí na rozvoji inovativních softwarových aplikací. A za páté jsou tam organizace, které poskytují vzdělávací eh, projekty a jsou to často organizace eh, multilaterální, jsou to vzdělávací a osvětové organizace a instituce státní zprávy. Eh, tady bych se chtěl zabývat eh, jednou věcí, která je klíčová jak ve sdělení komise, tak ve zprávě pana Wagnera. Jak vidíte z toho, co bylo řečeno o internetovém ekosystému, ICANN je jeden z důležitých prvků celého systému, ale musíme si uvědomit, co to vlastně znamená. Je to eh, samozřejmě životně důležitá, ale stále úzce vymezená technická funkce. Je to důležitý eh, aktér, ale není to stále ještě jedna z hlavních součástí. Internetová společnost se domnívá, že eh, icon je vlastně Eh, takovým úložištěm doménových systémů, což eh, umožňuje sdílet globální výsledky. Takže eh, stručně řečeno, ICANN musí i nadále si udržet ten zájem veřejnosti jako klíčový cíl. Takže musí prokázat, že je modelem dobré zprávy. A znamená to, že e, následující principy musí být aplikovány. Nejprve je to transparentnost, to znamená e, neustále poskytování kompletní a e, dobře načasovaného souboru informací, a plné poskytování informací prostřednictvím výkazování eh, jednotlivých rozhodnutí. Za druhé, tady musí být zajištěna účast všech zúčastněných eh, stran. Za třetí, eh, rozhodovací procesy musí vycházet z poskytovaných důkazů. Za čtvrté, musí tady probíhat neustále mnohostranný dialog. Všechny zúčastněné strany musí plně využívat možnosti hovořit a jednat v eh, reálném čase o stejné tématu eh, takže jednotlivci by neměli být uzavřeni ve svých eh, v, sobě samých, ale měli by mít tuto možnost komunikovat a plně ji využívat. A samozřejmě dohledatelnost, odpovědnost a hodnocení a mechanismy zpětné vazby. A v neposlední řadě je tady také třeba důkladně ošetřit otázku případ, řešeno, řešení případných sporů. Tím vším se zabýváme a já musím říct, že jsme velice rádi, že vláda Spojených států eh, v tomto směru také s ICOM eh, dosáhla již určitých eh, výsledků. Musíme si uvědomit, že to celé bude postupně realizováno a že to bude moci být dosaženo pouze s postupem postupným, eh, s postupnou aktivitou všech zúčastněných stran a podpůrných organizací. My eh, chceme, aby tak postupovali i další aktéři, včetně vlád. V závěru dovolte, abych ještě jednou tři věci zopakoval. Za prvé, uvědomme si, že v rámci internetového ekosystému je ICANN důležitým hráčem, ale ne eh, nejdůležitějším a ne nejvýznamnějším nejvyšším státním orgánem. Za druhé jsme přesvědčeni, že jakékoliv téma propojené s internetovou zprávou eh, musí být eh, řešeno tak, aby to bylo konzistentní s internetovým modelem, to znamená podle principu transparentnosti, začlenování, eh, spolupráce a přístupu, aktivního přístupu všech zúčastněných stran. Za třetí, Evropská unie a především Evropský parlament mají za sebou dlouhou historii prosazování modelu modelů eh, vládnutí. Evropské, eh, Evropský parlament hraje klíčovou roli v stávající mezinárodní rozpravě ohledně toho, aby eh, internet zůstával i nadále otevřený a soustředěný na uživatele. A jsem velice rád, že toto zdůrazňuje i tato předložená zpráva. Je to kriticky důležité. V současné době je globální internet tváří v tvář celé řadě významných výzev, včetně Evropy. Tyto výzvy si vyžadují velice aktivní odpovědi ze strany všech zúčastněných stran, tak, abychom i nadále měli internet, který by byl charakterizován otevřeností e, a transparentností. Já vám děkuji a dalším je pan Kalklins Pan vyslanec, mám radost, že jste mezi námi a těšíme se na vaše informace a e, vaše zkušenosti, o které se s námi podělíte. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. a chci poděkovat Evropskému parlamentu a vašemu výboru za pozvání, abych se s vámi podělil o své názory na toto téma. Dovolte, abych eh, promluvil eh, svým jménem a eh, to, co řeknu, není oficiální pozice lotyšské vlády ani ikonu. Současně ale samozřejmě si stojím za všemi svý, svý, svými slovy. Byl jsem požádán jsou zde tři otázky, o kterých bych chtěl hovořit. Za prvé, jde o ICAN a jeho transparentnost a také skládání účtu. Aby byly zajištěny pokroky v této oblasti, tak já bych rád řekl, že ICAN byl vytvořen v roce 98 jakožto organizace, která byla mnoho odvětvová a některé vlády mají v ikanu funkci poradců. Já vám ještě chci nastínit úlohu poradního výboru. Je to jako, něco jako organizace, pomocí které americká vláda dělá outsourcing, outsourcing systému identifikace. Je to organizace, která vznikla nedávno a vláda Spojených států striktně kontroluje činnost ICANu pomocí řady memorand od roku 2006. Tato memoranda vyžadují výroční informace o benchmarks, o tom, čeho bylo každoročně dosaženo. V roce 2006 byl podepsán společný projekt v agentuře, Mezinárodní agentuře pro telekomunikace na tříleté období. A to byl velký pokrok, pokud jde o počáteční memorandum. Tento krok učinila vláda USA, aby pokročila od toho, co byl pouze lehký dohled a přešla až ke krátko, krátkodobé střednědobé kontrole IKANu. Dále vláda Spojených států a IKANu podepsali dohodu na dobu neurčitou, která již nemá žádné ustanovení o dohledu vládou USA nad IKANem, Ale poskytla se kontrola ICANu z různých stran. Za prvé se musí zohledňovat transparentnost, další politiky bezpečnost internetu a další čtvrtý bod je konkurence a výběr ze strany spotřebitele. ICAN jako organizace schválil celou řadu rámcových norem a zásad pro transparentnost, které byly schváleny Radou 15. února 2008. Tento vládní poradní výbor dané organizace to schválil a podepsal zásady pro transparentnost. Dále institucionální funkce, e, týkalo se to i skládání účtů, zodpovědnost také při e, své činnosti. Tato rámcová dohoda nebo tyto zásady se v současné době dodržují. Existuje zde velká diskuse vš- mezi všemi členy komunity ICAN o skládání účtu a informování ICANu. Byla vytvořena skupina, která se sejde zítra a pozítří, aby zahájili přeskum toho, co je transparentnost a skládání účtu organizace ICAN. Dále úloha poradního výboru. Tento výbor má 100 členů, 12 pozorovatelů. Jsou do toho zapojeny hlavní státy jako USA, země eh, Evropské unie, komise, Kanada, Rusko, Čína, Brazílie, Egypt, Jižní Afrika, Kenia a mnoho dalších států. Úloha poradního výboru Ikanu spočívá v tom, že se poskytuje poradenská činnost týkající se politických záležitostí. Diskutuje se v tom, co je činnost Ikanu. Poradní výbor má zvláštní status, který se liší od ostatních poradních výborů. Pokud by byla zamítnuto poradenství tohoto poradního výboru a jeho vedení, tak vždy musí být vysvětlen důvod zamítnutí. Vedení poradního výboru organizace ICANu mají celou řadu výborů, které mají různé zaměření a zabývají se zprávou jmen původů, lok a podobně. Také se zabývají zásadami týkajícími se domén. Od roku 2007 se GAK účastnil rozvoje politik od začátku postupu a nabízí také podporu ICANu. ICAN je organizace pro vertikální eh, rozvoj, tedy od spoda dolů a změnili si jeho pracovní postupy. Místo toho, aby poskytoval input na konci politického rozvoje, tak tento input, toto poradenství, se začalo nabízet na začátku postupy post, legislativního postupu. Dále zde máme téma kódu domén a postup eh, rychlé cesty, které také umožnili vše zjednodušit. Jaké jsou hlavní výzvy vládního poradního výboru? Má málo zdrojů, které mu poskytují různé vlády, ale na základě těchto zdrojů tedy poskytuje poradenskou činnost ICANu. Na úrovni sekretariátu také podporuje ICAN a má udržitelný model, který umožňuje produktivně a dlouhodobě pracovat sekretariátu. GAK v současné době společně s správní radou ICANu spolupracují na tom, aby přeskoumali úlohu poradního výboru v rámci ICANu. Já chci říci, že tato spolupráce bude završena v červnu a bude předložena komunitě ICANu v Bruselu na konci června. A na závěr, pane předsedo, bych rád stručně zmínil záležitost, budoucnosti smlouvy IANA. IANA znamená IANA Assign Number Authority, což je funkce údržby databáze internetových adres. A tato funkce je nyní zorganizována jako jakási trojuhelníková dohoda mezi vládou USA, ICANem a Derisign, což je podnik nebo firma USA. Existují zde vlastně dvě smlouvy. Ta první, to je ta smlouva s ICANem a druhá smlouva je podepsána s firmou USA. Tato smlouva byla podepsána na základě různých federálních norem a má za úkol smluvně ošetřit, co je funkce IANY. Funkce IANY je pro ICAN velmi důležitá, protože fungování a funkce IANY to je vlastně důvod existence ICANu. Kromě toho se výkon velmi zlepšuje. Existuje zde celá řada statistických informací týkajících se IANy. A fungování IANy bylo zorganizováno nedávno v Kalifornii a mohu vám říci, že ICAN v současné době pracuje na tom, aby IANA mohla také fungovat elektronickou cestou, což by umožnilo mít více vylepšení a při přijímání rozhodnutí by docházelo k méně lidským zásahům. Takže ICAN je vlastně smluvní partner a o budoucnosti IANě není zapotřebí hovořit pouze s ikanem, ale také s vládou USA, která je vlastníkem této funkce. Ve zprávě v bodě 25, pane předsedo, je řečeno, že Evropský parlament podporuje postoj komise o tom, že smlouva s IANou by měla zahrnovat mechanismy o multilaterální odpovědnosti a že v budoucnu by žádná jednotlivá vláda neměla mít jen na dominantní vliv. Já zde mohu říci, že tato záležitost je skutečně velmi složitá a pokud chceme přeměnit současný systém a současnou smlouvu IANA, musíme jasně předložit to, co rozumíme pod pojmem uh, multilaterální mezinárodní odpovědnosti. Nemůžeme o této odpovědnosti hovořit, aniž bychom ji přesně vysvětlili. Celá řada členských států se pokusilo o sjednocení vize budoucí vize Iany, ale vždy to skončilo neúspěchem. Takže bychom měli zjistit, zdali to opravdu odpovídá jejich představě o celé této smlouvě a to snad by byla cesta ku předu. Každopádně, pane předsedo, e, základem ve všech e, okolnostech, a to už je moje poslední poznámka, e, bychom měli zajistit financování E, takovým subjektem, který by zajistil mezinárodní e, aspekt i e, co do složení. Takže subjekt s mezinárodním dopadem a s mezinárodním složením. Děkuji. Já vám děkuji mnohokrát a dalším je pan Paulger. Prosím, máte slovo. Děkuji. Uh, děkuji, pane předsedo, a děkuji za pozvání a možnost eh, pronést tuto prezentaci. Já jsem eh, ředitelem v rámci generálního ředitelství informační společnost a média a můj eh, direktorát se nazývá audiovizuální média internet. Z tohoto důvodu jsem byl požádán promluvit před tímto výborem. Mám dvě základní poznámky, pokud jde o naši interní organizaci dosud. A také o tom, jak ji lze zlepšit. Dovolte, pane předsedo, abych nezacházel příliš daleko do historie, Icon vznikl v roce 1999, kdy internet byl zcela jiné povahy než dnes. V současnosti je internet globální stěžejní zdroj naše hospodářství a společnosti by již nemohly fungovat bez něj. A mám za to, že právě z tohoto důvodu váš zpravodaj, pan Sosta Wagner, skutečně eh, to správně charakterizoval jako Eh, skutečně veřejné globální mění nebo globální statek. Ale samozřejmě role internetu a ikonu se vyvíjí. Já bych se vrátil do minulosti a sice do loňského roku. V loňském roce v diskusích s členskými státy a zainteresovanými stranami i členy Evropského parlamentu jsme si uvědomili, že vypršení či doběhnutí eh, dohody o společném projektu, to je ta dohoda, která propojuje americkou vládu s Aikenem a pan velvyslanec Karklin se na to již vztahoval. Takže my jsme si eh, uvědomili, že to doběhnutí této dohody 30. září loňského roku bude velkou příležitostí, abychom si vyměnili názory. A z tohoto důvodu komise zpracovala eh, a předložila sdělení Evropskému parlamentu a eh, radě, které máte dnes před sebou. Internet governance další kroky. smím-li z toho vybrat pouze dvě slova z tohoto sdělení komise, které odrážejí to, že jsme skutečně získali názory od zainteresovaných stran členských států Evropského parlamentu. Jsou to dvě klíčová slova. A sice internacionalizace. Internet skutečně je čím dále tím více mezinárodním veřejným statkem. A druhá Druhé poselství je veřejný zájem. ICANN by čím dále tím více měl pracovat pro veřejné zájmy. A to jsou teda ty dvě klíčová poselství, která jsou vlastně jádrem um, tohoto sdělení. Mnohé o Iconu bylo již řečeno. My se zaměřujeme na Icon, protože Icon eh, provozuje DNS. DNS je vlastně infrastrukturou eh, vlastně celého systému a eh, má řadu provozovatelů, je též hostitelem pro mm, mechanismy internetového řízení a také vládního eh, výboru, respektive je to infrastruktura, která je vlastně základem internetu a proto se domníváme, že je důležité otázku internetové governance neboli řízení internetového vrátit zpět i e, na politické kolbiště a proto jsme to zahnuli do sdělení. Švédské předsednictví se ujalo tohoto sdělení, uvědomilo si, že čas je velmi krátký, protože JPA, ta dohoda s Amerikou, měla vypršet 30. září. Takže velmi rychlé švédské předsednictví to předložilo radě a zpracovalo určitá vodítka či instrukce, nikoli o formální eh, vyjednavací, vyjednavací mandát, protože ICON je soukromým subjektem, eh, to znamená, ten právní, eh, právní rámec jeho je jiný, je to vlastně cizorodý prvek pro nás. Když usilujeme o mandáty, tak ty mandáty se udělují v rámci určitého řízení, ale týká se samozřejmě mandátu pro státy nebo veřejné veřejné organizace. Icon je sice nezisková organizace, ale podléhá soukromému právu kalifornskému. Takže eh, rada předložila či zpracovala určité pokyny, vodítka, která eh, byla základem pro návštěvu trojky ve Washingtonu koncem či začátkem října loňského roku. Ta trojka, jak obvykle, se stávala z předsednictví úřadujícího, to bylo tehdy švédské předsednictví, dále nastupujícího předsednictví, to je současné španělské, a zástupce komise to byl náš bývalý generální ředitel, pan Fabio Colasanti. A my jsme přijeli s určitým poselstvím, eh, které vlastně vyplývalo z těch vodítek rady, které zase čerpalo z sdělení komise. A naše poselství znělo internacionalizace a veřejný zájem. A proto když bylo schváleno vlastně to potvrzení komise mezi ICONem a americkou vládou. Komise eh, to uvítala jako potenciální pozitivní krok vpřed, protože potvrzení těch závazků se jednoznačně vztahuje k tomu, a cituji, aby ICON zajistil, že jeho rozhodnutí budou ve veřejném zájmu a nikoli pouze zájmu určité skupiny zainteresovaných subjektů. ICON se zavazuje eh, k tomu, že jeho pozitivní, negativní rozhodnutí budou vždy zvažována eh, ve světle veřejného zájmu. Ale IOC e jde ještě dále, než eh, mm, je toto kredo, vystavuje nebo vytváří určitý systém jakýchsi přeskumných týmů a tyto týmy se stávají z dobrovolníků z celého světa. To jest, není to pouze krok k většímu uznání veřejné role ikonu, je to též krok eh, k internacionalizaci personalizaci ikonu. První z těchto přeskumných týmů zahájil již svou práci, je to snad i ten nejdůležitější, týká se právě eh, zodpovědnosti a transparentnosti ICONu. Pan velvyslanec Karklin se zmínil těch dalších, které jsou též neméně významné, ale nebudu zacházet do těchto bodů. Takže bychom uvítali EOC, my jsme tomu skutečně tleskali a očekávali jsme, že se něco stane, protože to byl potenciálně velký krok vpřed, ale byli jsme překvapeni, že se nestalo nestalo nic. Bylo to podepsáno 30. září, v říjnu se neudálo nic vůbec, ani žádná známka nějakého dění se neobjevila. Totež eh, jsme zaznamenali v listopadu, zatímco eh, ty eh, konečné termíny byly velmi těsné, protože první zpráva toho týmu měla být již začátkem letošního roku předložena. Takže jsme začali být trochu nervózní z této prodlevy zjevné a tak jsme začali se teda vyjádřovat kolektivně. První Eh, byla ta zpráva eh, GEGu, která se sešla koncem loňského roku a domnívám se, že jsme skutečně, eh, že se nám podařilo vlastně toto sdělení předat v Sharm Sheiku, jak teda zástupcům americké vlády, tak i ICONu, tak i mm, členům poslanc, Evropského parlamentu, kteří nám velmi pomohli. Takže jsme zaznamenali koncem prosince jakési vzedmutí snad stranách a Nakonec skutečně ten přeskumný tým byl ustaven, se stává ze 13 členů, má čtyři vládní členy, teda z vládních dozorčích orgánů. Zeměpisná rovnováha je skutečně dobrá, tak dobrá, jak mm, toho lze dosáhnout. Je tam samozřejmě zastoupen pan Strickling, teda zástupce Spojených států amerických Dále jeden z místopředsedů výboru GAG z Egypta, paní Ismail. Dále generálního ředitele z čínského ministerstva a máme Fabia Colasantiho, který, jak jsem řekl, nedávno um, odešel um, do důchodu jako generální ředitel Evropské uh, komise. Takže to zastoupení je dobré to složení je dobré a nyní by mělo zahájit práci. Už teda se práce rozběhla. První setkání, jak pan velvyslanec Karkins eh, uvedl, se uskuteční tento týden a proto pan Kolosanty nemůže být dnes eh, přítomen zde. A máme naději, že tento proces eh, se rozběhne. Začátek je dobrý. Toto je teda první eh, setkání členů. Druhé setkání, osobní setkání členů bude následovat a sice druhý červnový týden těsně před eh, setkáním ICNu v Bruselu. Takže tam budeme již schopni posoudit eh, dosažený pokrok a zdali mm, mm, skutečně splní cíle, to znamená vydají doporučení o odpovědnosti a transparentnosti koncem letošního roku. Tak Takový je vývoj do dnešního dne, pane předsedo. Řekl bych, že je to hezký vývoj, protože Evropa promlouvala eh, jedním hlasem a také jsme do toho procesu zapojili Američany. Dovolte, abych eh, citoval mm, nedávný projev pana Larryho Striklina. On je vlastně ředitelem americké telefonu, eh, telekomunikační zprávy. Tato řeč byla zaznamenána ve Washingtonu v dubnu letošního roku šlo o vládní politiku 3.0. Říká, ICON je jedním z hlavních modelů světa, je to teda eh, spolupráce soukromého sektoru, veřejného sektoru a zainteresovaných stran. Z naší americké perspektivy je to je vhodné, aby vlády se účastnily ICONu, protože jsou stěžení při zajištění, aby rozhodnutí skutečně zcela odrážela veřejný zájem. A to je ta skutečná změna, k níž došlo v rámci teda tradičního amerického postoje vůči ICONu. Takže tolik, pane předsedo, ke stávajícímu vývoji a situaci dnes. Zdali bychom um, situaci mohli zlepšit. Já myslím, že je zatím um, dob, slibná a nyní teda se chystáme na setkání ICONu v Br- Bruselu v červnu a také ve Vilniusu, tam bude setkání IGF v září. Vždy jsme s parlamentem velmi dobře spolupracovali ve vztahu s IGF. To byla vždy vynikající spolupráce. Myslím, že členové budou se mnou souhlasit. A nyní mm, se domnívám, že zpráva pana Sosty Wagnera přichází v pravý čas, to znamená v rámci důležitých rozhodnutí, která musí být učiněna o odpovědnosti, transparentnosti a také v předpolí setkání ICNu. Ale samozřejmě vždy je prostor ke zlepšení. Měli bychom zapojovat Evropský parlament ještě častěji a my jako Evropská komise samozřejmě jsme otevřené mysli, pokud jde o způsoby, jak toho dosáhnout. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji mnohokrát, pane Polgre. A s pohledem na hodinky bych chtěl ještě poukázat jednou na to, že jsme se dohodli na tom, že každý z odborníků se vyrovná s pěti až desetiminutovým časovým limitem, protože bych chtěla, aby naši členové mohli pokládat otázky. Dalším naším hostem je pan Brown. Máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, and thank you. Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám, dámy a pánové, za to, že jste mě dnes také pozvali na toto fórum. Společnost eh, závisí čím dál tím více na těchto propojených eh, systémech, ale jejich zabezpečení ještě neodpovídá požadavkům. Návrh zprávy eh, hovoří správně o nutnosti zvýšit tuto bezpečnost a její robustnost. Evropský parlament také přijal Eh, společně s dalšími orgány eh, Evropské unie eh, příslušná opatření prostřednictvím nedávno odsouhlaseného balíčku. A já bych chtěl ještě hovořit o pěti dalších oblastech, které by měly být předmětem zájmu Eh, za prvé, eh, členské státy by měly být eh, skutečně na stejné úrovni, co se týče kyberbezpečnosti a ENISA by měla i nadále rozvíjet fóra pro sdílení informací a poskytovat podporu státům, které jsou v tomto směru pozadu. Za druhé by se měla zvýšit účinnost ENISY, která potřebuje mnohem více zdrojů. Vstupem v platnost Lisabonské smlouvy by se eh, měla Enisa podílet na řešení případů spadajících po třetí pilíř a tam toto právě patří. Eh, za třetí by se mělo eh, více diskutovat o příslušné směrnici která se zabývá bezpečností informací a sdílením informací a měly by se také v tomto směru posunout požadavky na veřejné systémy. A pak je tady otázka sdílení informací napříč celým spektrem a za páté je třeba eh, více eh, používat eh, ta pravidla, která jsme si stanovili v oblasti v oblasti veřejných zakázek. Pan předseda upozorňuje řečníka na přílišnou rychlost příspěvku, která stěžuje práci tlumočníkům. Sdělení o Eh, elektronické zprávě eh, hovoří o tom, že je třeba posunout eh, od spolehlivost a stabilitu jednáním i s dalšími zúčastněnými stranami. Kromě toho, že by se tato opatření, která jsem právě rychle Eh, zmínil, měla rozvíjet, eh, tak by měla eh, být zajištěna i podpora ICANu v jeho funkcích. Mělo by se pracovat na mezinárodních fórech, jako je OECD, OSN a Rada Evropy, tak, aby se zlepšovaly i pravidla, co se týče kybernetické bezpečnosti a také zmenšil počet eh, nejrůznějších eh, nehod, která, eh, které ještě přetrvávají v oblasti softwarových sítí. Zároveň je důležité, aby Evropský parlament i nadále prosazoval zásadní evropské hodnoty jako svobodu projevu a také ochranu soukromí je třeba, aby e, tyto kroky byly nadále prosazovány, to je pozitivní, a aby se také prosazovala efektivní nápravná opatření a opravná e, opatření. E, nicméně Tady je e, situace velice křehká, tak jak Rada v minulém týdnu navrhla určitá opatření, včetně blokování internetu. E, to jsou e, opatření, která by vytvořila obrovsky negativní situaci i v širším měřítku. Děkuji. A teď můžeme pokračovat dále. Pokračovat dále na, na řadě David Choker. Doufám, že jsem vás, vaše jméno správně vyslovil. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za milé pozvání. Já se k věci postavím z trošičku odlišného úhlu. Musím říct, že na mě dělá veliký dojem, že se Evropský parlament zabývá tímto tématem a samozřejmě hodně záleží na tom, jak se věci vyvinou, jaká bude situace nějakých deset let eh, později. Internet není jenom otázka informovanosti a eh, elektronického obchodování, ale je to také způsob, jak se více dozvědět, o společnosti a jak se bude řešit otázka ochrany e, soukromí. Dostáváme se do úplně odlišného e, prostředí a e, to ovlivní životy všech na celém světě. Naše společnost tady prostě když to vezmeme od eh, starých řeků a římanů, se dostává opět do stejné situace, kdy všichni budou vidět všechno o všech. A jedna věc, na kterou se musíme zaměřit, je, že se tady vlastně dostáváme k novému typu myšlení. A jeden z negativních eh, faktorů je možná, eh, že Eh, vlastně už ztrácíme možnost samostatného přemýšlení, samostatného usebrání a že tady vlastně vzniká jakási nová kolektivní inteligence. A uh, už se možná nebude dařit individualitě. Uh, Možná, že se vlastně posunujeme směrem k novému typu člověka a proto eh, si myslím, že o těchto věcech třeba hovořit. Podle nedávných výzkumů se prokazuje, že internetová generace eh, vlastně eh, je už generací, kde složení mozku, struktura mozku je odlišná od předchozích generací u těch nových dětí. Eh, se setkávají vlastně s úplně odlišným prostředím, ve kterém vyrůstají a eh, multitasking eh, je něco, co Eh, bude pro ně přirozené. Eh, my se domníváme, že zvládáme multitasking, ale eh, skutečně zvládáme pouze 30 toho celého objemu a to neplatí pro novou generaci dětí které jsou pod deseti lety věku. A teď jde o to, jak to tedy bude vypadat za nějakých dalších 10-20 let, až se tato generace ujme moci. Měli bychom tedy více promýšlet, jakým způsobem se děti teď vzdělávají. Oni nevnímají vzdělávání stejně, jako jsme ho vnímali my. Vnímají ho jako hru, vše musí být interaktivní. A to samozřejmě hodně bude, tvoři, hodně bude utvářet jejich myšlení i vůči e, dospělému světu. Děti a mladí lidé už nevnímají školu jako e, to nejdůležitější místo jejich, svého života, ale jako místo, kde se setkávají s přáteli přáteli, se známými, kde můžou být online se svými eh, kamarády, takže oni všechno vnímají vizuálně a ne jako předchozí eh, generace které e, v jejich situaci. E, takže e, struktura mozku se mění. Děti teď jsou schopny rychle získávat věci, věci si uvědomovat, pozornost rychle přepínat. Možná, že jste si toho všimli při vlastně měnění těch kanálů na televizi a ty děti se nejsou schopny dobře soustředit dlouhodobě na nic. Nic nicméně mohou zase e, jiným způsobem e, konstruovat své znalostní základny a jsou oblasti, ve kterých jsou opravdu mnohem, mnohem dál než jejich předchůdci. Takže musíme si e, uvědomit, že mladí už nejsou absolutně zvyklí na Eh, ten nelineární svět. Na univerzitách eh, se to začíná projevovat. Eh, to generace se tedy bude samozřejmě prosazovat i ve skutečném životě. Oni, se, jsou, oni jsou schopni se rychle integrovat právě v tom nelineárním světě, uvažují jinak. A proto si myslím, že musíme i promýšlet to, když hovoříme o správě, o řízení, vzdělávání, eh, jak tedy eh, vnímat a promýšlet věci vzdělávání a i soukromí. Nová generace se vlastně eh, úplně jiným způsobem chová k informacím, úplně jinak je chápe, jinak jim rozumím a e, tato generace už chce být vedena e, studenty spíš než učiteli. Mám ještě pár minut, takže bych si dovolil ještě sformulovat jednu připomínku, která mi připadá velice důležitá. V 80. letech e, se hovořilo o tom, že z věku vystavení se expozice se dostáváme do věku biznesu. To znamená, pokud jste v Americe, takže eh, eh, od New Yorku se přesunujeme do Las Vegas. Začíná se víc a víc prosazovat vizuální kultura, kritické myšlení. Ve 20. století eh, jsme si mysleli, že ten hrůzný scénář představuje Orwell. Aha, tady mi uniklo několik těch průsvitek a e, možná, že je to spíš Huxley v tom smyslu, že se všichni stáváme takovými e, loutkami, které se neustále baví a neustále zaměstnávají, tak to je e, Huxley vlastně viděl. To bylo v 80. letech, ale co je důležité je, že my jsme se vlastně už do této formy prakticky dostali. Je to hodně propojené s internetem Eh, možná eh, že to je předzvěst, eh, či, či že to znemožňuje nějaké hluboké úvahy a že vše se bude odvíjet od zábavy. A teď vizuální kulturu chci propojit s kulturou internetovou. Někteří říkají, že e, je to otázka soukromí, Samo e, ty, e, takže Age of Celebrity by měl nahradit Age of Connectivity, éra propojení. Takže konečným cílem je prostě eh, to, aby sto, eh, stovky milionů viděli Oprah Winfreyovou a pokud ne v televizi, tak eh, na Twitteru. Teď před sebou máme tyto nástroje, jak si s nimi poradit, protože oni tak výrazně ovlivňují mladé lidi a jejich kulturu. Takže je tady jedna věc, Eh, ve zprávě se hovoří o soukromí. Naše definice soukromí je možná úplně zastaralá, staromodní eh, prokazuje se, že teenageři posílají nějakých 4 tisíce zpráv měsíčně a eh, je to nějakých maximálně pět minut, takže věci se prostě změnily. Já jsem nedávno četl, vlastně to bylo včera večer, že děti od 10 do 14 let eh, prokazují sledovanost televize nějakých 10 hodin téměř 11 hodin denně, v průměru 8 hodin. To je eh, opravdu důležitý eh, jev. Soukromí je možná něco, co už teď prostě nedokážeme pochopit, defin, definovat soukromí, jak bude vypadat za 10 let, až, se tím, až těmto mladým bude 20 takže toto je také způsob, jakým o věcech uvažujeme e, sami v sobě. E, vědci mění i e, modely mozku a hovoří o tom, že naše rozhodovací procesy se hodně nechají ovlivňovat sociálním kontextem a že v podstatě se pohybujeme směrem k většímu a většímu napodobování Eh, takže prakticky už eh, neexistuje nějaká mentální, eh, nějaký mentální prostor v našem mozku, který by nebyl ovlivněn sociálními aspekty. Tady bych chtěl svůj krátký příspěvek ukončit a Eh, říct, že je dobře, že se hovoří o vládě internetu, ale každopádně eh, to, co teď vidíme, bude opravdu úplně dohloubky změněno v nějakých deseti letech, takže na to musíme myslet. Nepůjde pouze o výměny informací, eh, o výměny obchodní, ale jde o to, že půjde o výměny zkušeností a zážitků, a tak doufejme, že budou dobré. So, ganz herzlichen Dank. Das war Srdečně děkuji, to bylo hodně informací, <laughs> spousta informací, které nám určitě budou nápomocné. Máme nyní možnost pokládat otázky a prosím, aby se kolegové soustředili. První eh, přihláška do diskuse patří paní Trautmann. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych eh, vyzdvihla kvalitu zprávy kolegy Wagnery, Wagnera. Eh, musím říct, eh, že se mi navíc velmi líbilo, jak do toho procesu také zapojil stínové zpravodaje. Rovněž bych chtěla velice vyzdvihnout příspěvky expertů a především e, to, jak byl vysvětlen systém review panels, to je poměrně složitá záležitost, která se zavádí teď a je to přitom zcela zásadní, protože právě kvalita e, těchto e, zpětných analýz prověří, potvrdí legitimitu práce ICAN a její odpovědnost. To je věc, která je opravdu z mého pohledu velmi důležitá a také metoda toho mnohostraného partnerství a mezinárodnějšího e, zastoupení, to vše bylo e, splněno. Je tady určité přiblížení té, dejme tomu, e, evropské představy a představy americké právě prostřednictvím těch předchozích dvou faktorů. Nicméně vztah mezi ministerstvem obchodu USA a ICAN je i nadále důležitý důležitým aspektem a bylo to znovu potvrzeno americkou vládou, i když e, tady e, zároveň to otevření je akceptováno. Je to udržitelné dlouhodobě? To se uvidí. První otázka. My jako Evropané e, můžeme bránit, obhajovat jakýsi konkrétní cíl v červnu na jednání s ICAN E, to je otázka pro pana e, Polže a možná i pro pana velvyslance Karklince. A pak e, druhá věc, a to chci konstatovat, jak je to s úlohou poslanců jeví se mi jako čím dál tím e, důležitější a nepřímý, nepřímý důsledek zpráv a směrnic, ke kterým jsme se vyjádřili, e, a teď hovořím i o Radě Evropy, e, zdá se přidává jakousi přidanou hodnotu tomuto vedení. To nemůže být vedení na základě rozhodnutí státu, to musí být vedení na základě legitimity eh, získané koncensem všech zúčastněných stran. To je velice specifický prvek a v tom vidím jako eh, úlohu parlamentu jako něco zcela zásadního. A já bych ráda, aby nám eh, experti řekli, jak oni vidí tuto další fázi v procesu řízení internetu, protože my v tomto týdnu vlastně musíme připravit své vystoupení do Vilnius Vilniusu. To bude vlastně poslední etapa, poslední fórum před eh, tím novým obdobím. Takže mě by zajímalo, jak vy vidíte tu perspektivu eh, za těch dalších eh, prvních pět let existence. Pan Van Nistelrooy, děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že tento okamžik je velmi vhodný, proto abychom parlament intenzivněji zapojili. Již před drahnou dobou jsme řešili zprávu Trautmann, ta se tež zabývala zprávou a dobrou zprávou věcí veřejných, governance a to, co nám bylo předloženo dnes, se soustředuje ani ne tak na produkty, ale na otázku zprávy, dobré zprávy věcí veřejných. Samozřejmě, že e, se nacházíme v procesu učení a jde tež o naše evropské základní hodnoty. Jak je můžeme nadále prosazovat? aniž bychom e, příliš spolehali na úroveň vládní či mezivládní. Tam jde o obranu našich základních práv a svobod. Já jsem byl v šarmelšejku Sheikhu a zaznamenal jsem, jak právě Čína přemýšlí o tomto tématu a jak argumentuje. Je to něco zcela jiného než my. Jestliže bychom mohli kan trochu posunout ku předu, tak je to určitě eh, dobré a jde tež o to zajistit, aby to vše neskončilo v těch špatných rukou. Myslím, že jsme se čemu poučili, zejména v postgodaňském procesu, procesu po klima, dohodě o klimatických změnách. Eh, víme, co se tam dělo, mnoho povyku pro nic. Snad bychom to mohli takto shrnout. Takže ano, eh, intenzivnější zapojení parlamentu je na místě a v tom by měl spočívat i zájem naší práce. IGF a to můžeme potvrdit, toto fórum z našich pozic. A mám ještě jeden dotaz. Eh, zpráva internetu je důležitá věc a ten eh, IGF, teda fórum IGF je též velmi důležitá věc. Ale myslím, že bychom měli ještě více eh, zapojit rozvojové země. Pohledneme-li na Afriku například, tak se táží, jak je lépe zahrnout. Opakovaně slýcháme jejich eh, stížnosti, že na to nedosáhnou finančně. My jsme se shodli v Tunisu, že je chceme podporovat eh, všemožně. A tudíž eh, otázka na komisi této věci. Dojde ještě k další samostatné nabídce ze strany komise, aby teda byly zapojeny do tohoto procesu i um, instituce, které jsou poněkud skeptické vůči IGF, takže muž, dočkáme se ještě něčeho ze strany komise, tolik moje otázka. Děkuji. Zbývají eh, ještě, zbývá ještě několik málo minut a nyní se chci zeptat, kdo z odborníků by se chtěl ještě vyjádřit, protože nemusí se nutně projevit všichni. Padlo tady několik otázek, takže chce nebo může někdo odpovědět na ty položené otázky. Chtěl bych vás požádat, abyste se přihlásili, protože já to sám neumím posoudit. Komise, mm, komisi byla položena konkrétní otázka, nyní v závěru. Můžete na ní odpovědět? Minutu, prosím. Pokud mohu, pane předsedo, tak jistě ano. Mám pocit, že tady byly položeny otázky takových tří e, typů. Především jde o to, kam e, směřujeme a jak to vypadá e, do budoucna i jaká je taková dlouhodobější vize. Myslím si, že jednu věc musíme řešit a to je otázka smlouvy s Ayana. Tady o tom bylo řečeno dost. Jedná se o bilaterální e, dohodu, e, kterou má e, ICAN s americkou vládou a vlastně vyplňuje plní ty hlavní nejdůležitější technické funkce Eh, ohledně internetových domén a tak dále. Z historických důvodů eh, se tedy eh, nacházejí tyto funkce na půdě Spojených států a ty se o to starají. Nikdo nechce tou lodí příliš hýbat, příliš ji rozpohybovat, ale dřív nebo později se o tom s Američany budeme muset bavit. Já vím, že nedávno aktualizované hlavní směry Koreperu za španělského předsednictví E, toto formulují poměrně diplomatickým jazykem. E, jde tedy o to, e, jaká bude budoucnost poté, co vyprší smlouva a e, v, té, v těch guidelines se hovoří, že se prostě musí více věci prodiskutovat se členskými státy a že tady musí být tedy interakce s americkou vládou, aby se to nějak sformulovalo, definovalo do budoucna, takže to je takový e, velmi nenápadný e, způsob. Každopádně toto téma do budoucna Eh, bude muset být řešeno, nemůže to být eh, řešeno jedn, unilaterálně, jednostranně. Nikdo ovšem, jak jsem řekl, nechce tu eh, loďku rozhoupat příliš z prutka a všechno to řešíme v rukavičkách a velmi diplomaticky. A co se týče těch nadcházejících událostí, samozřejmě GAK zasedá teď v Bruselu a pan velvyslanec je možná tím nejlépe povolaným, aby vám řekl, jak to vypadá s pořadem jednání na toto zasedání zasedání. A co se týče IGF, tak eh, tady je třeba říct, že se jedná o velice důležité fórum samo o sobě. Je to prostě otevřené fórum, na kterém se účastní eh, celá řada eh, těch zúčastněných stran a zároveň je to fórum, které je obrovsky strategicky významné. Je to fórum, kde je možno opravdu, aby se kdokoliv vyslovil, je to široké Eh, široké fórum, eh, velmi svobodomyslné a ne všem vládám na světě se to líbí. IGF existuje pět let a teď eh, ten první pětiletý cyklus se končí a valné schromáždění Eh, OSN bude muset přijmout rozhodnutí eh, o prodloužení tohoto mandátu. Evropské stanovisko je takové, že ano, věci se mohou zlepšit, eh, zlepšit se, co se týče viditelnosti a propojení s třetími státy, s rozvojovým světem. Tady je třeba asi dát na stůl určité finanční prostředky. My jsme k tomu připraveni konkrétně. Je to důležité pro občanské společnosti, především těch dalších třetích států států, ale co je důležité, aby IGF fungovalo i nadále takové, jaké je. Nemělo by to být začleněno do E, byrokratické struktury OSN, protože pak už by to bylo fórum pro předem připravená prohlášení mezivládních e, e, jednání. Takže IGF, tak jak stojí a leží, je opravdu klíčové, v klíčovém postavení a má zcela jedinečné, jedinečnou pozici. My tyto věci budeme i nadále projednávat, konkrétně na ženevském setkání, tam teď to bude důležité a také ISTD e bude zasedat eh, za 14 dnů, tam to bude další eh, příležitost. Teď jsme v kritickém období, pokud nám jde o to obhájit do budoucna eh, IGF. Stojíme na barikádách s vyhrnutými rukávy a jsme připraveni. Děkuji, pane předsedo. Pane velvyslanče Karklinci, máte slovo. Děkuji, pane předsedo já nebudu eh, reagovat o IGF, protože pan ředitel už o tom promluvil. Mám pouze jednu poznámku ve vztahu k prohlášení, respektive výpovědi paní Trautmann. V posledních deseti eh, letech eh, proděláváme obrovskou evoluci ve vztahu k ikonu, ale současně i uvnitř ikonu probíhá evoluce ve smyslu výkonnosti. Já nechci přehánět význam eh, přeskumu, revizí. Jsou důležité, protože eh, symbolizují eh, jakýsi přechod od unilaterálního k mezinárodnímu dozoru Ale ale co je nejdůležitější, je právě výkonnost ikonu um, za těchto podmínek. To je to nejstěženější, nejklíčovější. Musíme zajistit, aby ikon plnil dohodu tak, jak se k tomu zavázal. A přeskum je pouze důsledkem, je pouze jakousi verifikací, um, ale musíme povzbuzovat ICON, aby skutečně eh, plnil své povinnosti a zlepšoval svou výkonnost dle svých nejlepších schopností. Děkuji mnohokrát a eh, závěrem ještě jednou má slovo kolega Wagner. Dě, velice vám děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že dnešní dopoledne jsme měli skvělé zasedání. Naši hosté nám poskytli velmi poučné eh, obohacující vysvětlení a kromě toho to bylo i zábavné, takže já si myslím, že víc již žádat nemůžeme. Bylo zde předloženo mnoho problémů, já o nich nechci znovu hovořit, ani na to není čas. Já jsem si poznamenala, moji spolupravníci také jsme si poznamenali všechny tyto problémy, abychom e, zprávu ještě dopilovali. A také bych chtěl zdůraznit význam paní, e, lépe řečeno, otázek paní poslankyně Trautmann a pana van protože zdůraznili problémy, které nejvíce zneklidňují evropské občany a Evropu. Na závěr bych chtěl říci, že tyto otázky a projevy těchto dvou kolegů byly velmi významné, protože Evropa se projevuje jako občas velmi zmateně a nejednotně a tuto kritiku musíme snášet zde v evropských e, institucích, musíme ji čelit. Řízení internetu je příležitostí, aby Evropa vystupovala jedním hlasem, aby vystupovala jednotně na mezinárodní scéně, ale aby i evropské instituce vystupovaly jednotně. Tento jediný hlas Evropy na mezinárodní scéně má v tomto tématu internetu skvělou příležitost, aby byl slyšet. Děkuji. Děkuji srdečně, pane kolego, za přípravu a také za materiál. A ještě bych doplnil, 16, 6. května 12 hodin, 6. května 12 hodin je konečný termín pro pozněvací návrhy, abychom mohli pracovat dále. Děkuji za účast, děkuji za přípravu, děkuji hostům za eh, jejich prezentace, přerušuji nyní schůzi a sejdeme se zde opět v 15 hodin.